Colleagues, please be seated. Kolegové, prosím, posaďte se. Ještě máme na programu dva významné body, takže navrhuji, abychom hned pokračovali. Tématem následujícího bodu je vojenská spolupráce ve střední a východní Evropě a je mi ctí a potěšením přivítat mezi námi čtyři významné panelisty. Po mé levici je eh, generál Andřej Falkovský, vojenský zástupce Polska při NATO. Dále máme plukovníka eh, Sergie Retiče, který je vojenským poradcem eh, mise eh, ukrajinské mise při EU a máme rovněž tady plukovníka Egidiuse Karvelise, který je náměstek eh, vojenského zástupce při EU a NATO a plukovníka eh, eh, Reuse, to se těžko vyslovuje toto jméno, když tak mě prosím vás opravte, zástupce Slovenské republiky eh, v vojenském výboru EU. Byl to dlouhý den, s mnoha zajímavými diskusemi a toto téma, tato diskuse je taky velmi důležitá, takže hned dám slovo našim hostům ve stejném pořadí, v jakém jsem vám je představila, takže nejprve panu generálovi Andreji Falkovskému. Prosím, pane generále. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji za pozvání já jsem nejenom zástupcem při NATO, ale také při EU, tedy pro obě organizace, ale problém žádný v tom není. Když dovolíte, já začnu formálním představením. Ono je to 23 slajdů, ale některým budu věnovat jen vteřinu proto aby mi to nezabralo víc než nějakých 8 minut. připomnělo mi to, jak vás tak poslouchám, když jsem na ministerstvu obrany svého času měl na starosti polský obranný rozpočet. To byla těžká práce a byly to, byly to tuhé diskuze. Dámy a pánové, tématem mojí prezentace je, jsou vlastně dva praktické příklady spolupráce ve střední a východní Evropě. Já budu hovořit o evropské eh, o evropských battlegroupech, bojových skupinách eh, o, a dále eh, o litovsko-polsko-ukrajinských brigádách v abecedním pořadí. Dovolte mi tedy začít Eh, základními otázkami. Tady to je agenda, takový ten základ. To jsou ty bojové, bojová uskupení eh, eh, v roce 2016 vznikla myšlenka vytvoření těch bojových uskupení a Plně operační kapacity budeme mít v příštím roce, čili máme už 10 let zkušeností. Podle toho konceptu, který zatím ještě nebyl přehodnocen, měli bychom mít 2500 členů mužstva podle potřeb, podle hrozeb, podle toho, jaké budou požadavky, potřeby a tak dále, tak tu jsou klasické struktury složené e, z bojových e, jednotek, podpůrných e, jednotek, některé ty podpůrné, co jsou logistické, vzdušné, námořní a tak dále, záleží na situaci. Evropská unie by měla být schopná rozhodovat o rozmístění bojových uskupení do pěti dnů. My, my bychom měli eh, jaksi spustit krizový management a eh, to bojové uskupení by mělo být připraveno eh, do dalších deseti dnů zahájit operaci. To je velice rychlé. Je to koncipované pro, na eh, tu minimální eh, efektivní eh, operaci pro oper, operace, které by měly být jaksi udržitelné po dobu 30 dní, to znamená veškeré zásoby a všechno tedy na 30 dní s možností dalšího prodloužení o dalších 120 dní ale v takovém případě je třeba je tedy dozásobit. Co se týče plánování, základem těchto bojových uskupení jak si je rádius 6000 km z Bruselu. Mohou být samozřejmě rozmístěny kdekoliv mimo Evropskou unii, ale je potřeba nějakým způsobem plánovat a mít nějaké naplánované předpoklady. Dále, jaká jsou eh, omezení a výzvy. Jak jsem říkal, eh, v roce 2007 vlastně vznikly tyto bojová, tato bojová uskupení a vytvořili jsme dvě. Tehdy v jednom pololetí. Jedno uskupení vytvořila Francie a Belgie, kde v prvním pololetí roku 2007, tedy mm, e, tam e, tím byla e, Francie a, a Belgie a druhý rok Německo a Nizozemsko. Co je na tom zajímavé, protože my, každá země má jenom jednu armádu a jak jeden soubor jednotek a evropské bojové uskupení zatím před, nebyla nikdy Eh, použita při operacích eh, řízen, řízených eh, Evropskou unii z důvodu politické vůle nebo některých požadavků na zdraju, protože když se hovoří o přípravě, když se hovoří o, o obdobích pohotovosti. Země, které poskytují ty jednotky, platí na ně náklady. A když se hovoří ovšem o použití těch jednotek, tak to už je pak něco jiného. Moje země byla třikrát takzvanou rámcovou eh, zemí. Zahájili jsme účast tedy v bojových uskupeních v roce 2010 jako rámcová země pro Německo, Litvu, Lotyšsko a Slovensko. A poté v roce 2013 ve druhém pololetí to bylo Polsko, Německo, Francie ve formátu Výmaru. A poslední, to je nedávno, to, byly, to byla Vyšegrádská čtyřka mm, a její členské země. Jak to funguje? jaký je kalendář na příští období. Jak tady vidíte, my jsme také mm, stejný ten vyšegrádský formát. Prosím, někdo hovořil bez mikrofonu. pro rok 2019 v druhém pololetí. A jak tady vidíte, ovšem z té tabulky, máme ve dvou obdobích nedostatky, třeba v roce 2017, v druhém pololetí, tam eh, je eh, nezaplněna ta, ta položka a v roce 2018 taky země se jaksi příliš nehrnou se účastnit. Tak když si analyzujeme tuto tabulku, tak se stále vyskytují stejné země v různých uskupeních. Takže pravděpodobně je to otázka sdílení té zátěže. Jaká je naše zkušenost z poslední rotace? Tak eh, poprvé jsme vlastně měli eh, zapojenou třetí stranu, což byla Ukrajina eh, v tomto případě, která se připojila ke skupině Vyšegrádské čtyřky, což zdůrazňuje právě ten regionální aspekt této skupiny. A nyní složení a problémy. Podle toho konceptu my jsme ty naše jednotky připravovali na ty úkoly, které jsou tady uvedené, to znamená násilné oddělování stran od sebe, prevence konfliktu, e, evakuace e, civilistů, humanitární operace, stabilizace a rekonstrukce. To jsou takové ty klasické úkoly pro typická bojová uskupení. Čili my jsme se připravovali na plnění těchto úkolů. Ale co jsme nepřipravovali, to bylo operativní štáb. Normálně v Evropské unii máme pět eh, deklarovaných a certifikovaných eh, štábů, což je Mont Valérien ve Francii, Potsdam v Německu, Řím v Itálii, Larisa v Řecku a Northwood ve Spojeném království. A teď jsme, kdy, když jsme vytvářeli naše bojové uskupení, tak tyto nebyly k dispozici a my jsme museli zaplatit eh, eh, v Krakově eh, si vytvořit tedy vlastní štáb. Stálo to 12,5 milionů eur. Ty peníze se nestratily, protože je využijeme v budoucnu, využijeme při příští rotaci. Nicméně to bylo velice náročné, hlavně z pohledu infrastruktury a, a technického vybavení, tedy toho high-tech složení. Pokud jste rámcovou zemí, tak řídíte všechny kapacity a, a úkoly, které ti ostatní nemohou naplňovat. Takže my jsme nesli 50 té zátěže a využívali jsme ostatní, ostatní eh, státy, Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Ukrajinu a jejich, jejich kapacity. Třeba Ukrajina zodpovídala za strategickou dopravu, což je jedna čtvrtina. Oproti té koncepci z roku Eh, toho zakládání. Bylo to opravdu velice efektivní, ale ono je to veliký, veliký kus práce a je to dlouhá cesta. To nestačí říci tak, od tohoto dne plníme úkoly po, podle evropského rozpočtu. Ono, ta příprava trvá dva roky různá cvičení, napřed národní cvičení, pak mezinárodní, potom certifikační cvičení a potom období pohotovosti, které bylo velice náročné. Jaká ponaučení jsme z toho získali? Za prvé nám to dalo příležitost regionálně posílit naše znalosti o aplikaci operačních postupů Evropské unie. To je velice důležité si nacvičit a vyzkoušet. Za druhé, došlo k podpoře regionální spolupráce a ta zase podporuje bezpečnost ve střední a východní Evropě. Za třetí, došlo ke zlepšení vojenské koordinace s partnery, jako třeba Ukrajinou, která je za, právě dobrým příkladem. A přáli bychom si více eh, normalizovaný ten koncept bojových uskupeních, protože za těch deset let už 20 bojových uskupení získalo zkušenosti a z toho už se dá něco vyvodit do budoucna. Dále otázka nákladů. Dělba e, eh, zátěže, teď nehovořím o, záť, o zátěži finanční, ale celkové dělbě zátěže, to je velmi důležité. My bychom si přáli, aby se zapojilo více národů do bojových uskupení. A musíme také eh, u, uspůsobit cvičení eh, evropskému programu cvičení. A problém byl, abych eh, v oblasti výměny eh, důvěrných informací. Ale ve finále eh, toto je právě jsou ty výhody, které jsme získali. Tak za prvé silný hlas pro V4 plus Ukrajinu. Synergie v činnosti, bezpečnost v regionu navýšená, eh, stotožnění se s naším regionem a zvýšená vizibilita, lepší eh, propojení a jednotnost regionální operace. Polsko nyní od července minulého roku do června tohoto roku eh, mě eh, zajišťovalo rotující předsednictví, eh, což bychom eh, rádi jak si rozvíjet dále eh, naši praktické zapojení eh, v, v NATO a v iniciativách Evropské unie a tak dále. A nyní já přepnu na litevsko-polsko-ukrajinské skupení. To byl taky typický výborný příklad spolupráce. I myšlenkou tedy bylo, to bylo v roce 2014, a teď asi před dvěma dny jsme dosáhli plně operace schopný kapacit. Štáb je v Lublinu a tady na slajdu vidíte, že některé pozice velitelů, zástupce velitele a tak dále jsou rotující. Tam byl napřed je polský, potom ukrajinský nebo litevský a tak dále. Čili tam budou rotovat ty zástupci ve funkcích, zástupci jednotlivých zemí a budeme takto sdílet odpovědnost. Klasická struktura, každý národ přispívá jedním batalionem určitého typu a rozhoduje o tom rámcová země, což, byla, což bylo Polsko. A nyní závěry. Jak vidíte, plánujeme. Vojáci stále plánují, organizují a vykonávají. Zaplať pambu nemusíme vykonávat. Ne když nebudeme plánovat, tak bychom plánovali neúspěch. Čili plánujeme lepší využití existujících nástrojů a není to levné. Ale samozřejmě akce něco stojí, ale nečinnost by stála víc. A má to také odstrašující účel. Takže tolika, děkuji za pozornost. Děkuji, pane generále. A nyní vyslechneme další prezentace a potom otázky a odpovědi na sklonku tohoto bodu. A nyní tedy pan plukovník eh, Rečich. Máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že jsem zde. Děkuji za pozvání. Na vaši žádost ve svém vystoupení se soustředím na přípravu Vyšegrádské skupiny a bojového skupení Vyšegrádské čtyřky a také na brigádu Litva, Polsko, Ukrajina.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 Okay. This is outline of my briefing. Takže toto je nástěn mého briefingu. Zde po summitu NATO ve Varšavě se ukázalo jasně, že krátkodobě Ukrajina se může spolehnout jenom na vlastní ozbrojené síly, pokud je o ochranu své svrchovanosti. Významná změna v bezpečnostním prostředí v posledních letech podporuje Ukrajinu, aby navýšila spolupráci s regionálními organizacemi a partnerskými zeměmi ze severní, střední a východní Evropy. Nejbližší zeměpisně i morálně e, je Vyšegrádská skupina, nebo takzvaná Vyšegrádská čtyřka, Polsko, Slovensko, Maďarsko a Česká republika. Během českého předsednictví V4 jsme si velmi vážili jednoty organizace a podpory Ukrajiny po zhoršení eh, situace díky ruské agresi na východě Ukrajiny a anexi Krymu přes obtížné období nejen eh, v západní Evropě, ale v celém světě. Jeden z hlavních úspěchů českého předsednictví V4 můžeme zaznamenat eh, utvoření společné jednotky V4 v první části roku 2016 a plánování na budoucnost. Ukrajina byla také přizvána, aby se účastnila eh, bojového uskupení s osmi štábními důstojníky a, eh, a také prostřednictvím vlastního letounu. A naše země není jenom pasivním spotřebitelem vojenské pomoci, ale aktivním přispěvatelem procesu eh, stability zejména na východě našeho kontinentu. Měl bych také uvést, že to nebyl pro nás nový úkol, protože my jsme měli zkušenosti s účastí na Baltské bojovém uskupení v 2010, na, v roce 2011 na EU Helbrook a podíleli jsme se také v roce 2014 a 2016 na bojových uskupeních. A pod vedením Velké Británie v roce 2016 v druhé polovině roku, tedy to bylo také bojové skupení Evropské unie. 24. října minulého roku Evropská, vojenský výbor Evropské unie eh, od, eh, odsouhlasil bojové skupení Helbruk na rok 2018 2020. Během polského předsednictví byly definovány priority pro rok 2016-2017 a byl projeven zájem Polska o posílení spolupráce se čtyřmi členskými státy a posílení kapacity v oblasti obrany v oblasti střední a východní Evropy. Jednou z priorit je nasazení a využití nadnárodní bojového uskupení v souladu s cíly Evropské unie a NATO. V budoucnosti strany chtějí vytvořit trvalý model sil V4. A v následujících letech eh, chceme, mají být navýšeny kapacity V4 v rámci bojového skupení Evropské unie a také v rámci sil rychlé reakce NATO. Za ukrajinskou stranu zkoumáme možnost pro Ukrajinu revitalizace regionální organizace Vyšegrádské skupiny. Za prvé, chtěli bychom podpořit myšlenku posílení bezpečnosti od Baltu až k Černému moři. Vzhledem k dlouhodobé zkušenosti eh, s členstvím v této organizaci chceme oslabit ruský vliv a vytvořit místní ukrajinské kapacity, abychom zajistili nezávislost a územní svrchovanost. A to by mělo zabránit Rusku ve vojenské agresi. A je to také efektivní faktor pro redistribuci v oblasti vlivu. A v tomto kontextu Ukrajina chce přispět snahám baltských zemí V4 a střední a východní Evropy čelit společným výzvám a hrozbám na bezpečnost vojensko-politický dialog by měl nejen pokračovat, ale, ale jeho výsledky by měly být analyzovány a to se týká strategického vedení a velení sil Ukrajiny, které se podílejí trvale na jednotkách V4. A velitel ozbrojených sil Ukrajiny a jeho partneři se stali a tato setkání se stala tradiční a mají pracovní charakter. A, a iniciativa rozšířit, rozšířit tento formát by, se, mě, se, by měla být na úroveň ministru obrany. A existují výhledy na rozšíření tohoto formátu, například nabídkou eh, účasti Bulharska, Rumunska, Turecka a dalších zemí. Chtěl bych odkázat na výhled vojenské spolupráce a nárůstu operační kapacity ozbrojených sil Ukrajiny a ozbrojených sil členských států. Poučení pro síly V4 a přenes velení výcvik důstojníků podle norem NATO, logistická a podporná činnost, výcvik sil Ukrajiny v oblasti vojenských institucí a středisek V4 a členských států. Účast eh, vojáků Ukrajiny na střediscích excelence a v, v, v nadnárodním leteckém výcvikovém středisku. Sdílení zkušeností sil Ukrajiny v boji s hybridními hrozbami při plánování využití sil při průzkumu využití dělostřelectva a speciálních jednotek a také při vedení eh, psychologické války a organizace logistické podpory jednotek. A během eh, posledních tří let jsme v této oblasti nabili velkých zkušeností. Účast na společných eh, vojenských cvičeních, zapojení sil a prostředků ozbrojených sil Ukrajiny na bojových uskupeních, která by mohla být vytvářena na žádost eh, v rámci V4. Hodnocení výzbroje a výstroje a moderních forem výzbroje a využití výzbroje sovětské produkce a návrhy na modernizaci e, této výzbroje. Spolupráce v oblasti technické. Zapojení ukrajinských e, podniků do údržby a modernizace sovětské výzbroje. Společné podniky ve formátu V4, výměna technologií a programů a tak dále. Kromě toho Ukrajina má zkušenosti ve spolupráci s Maďarskem a Tureckem v rámci programu NATO, pokud jde o využití situačních údajů. A zapojili jsme se do iniciativy společného vzdušného prostoru V4. Kromě plánu V4 modernizovat eh, zbraně ze sovětského období, Ukrajina může nabídnout i kapacitu svého eh, vojensko-průmyslového komplexu s přelenutím ke zkušenostem při helikopterové iniciativě je důležitá dlouhodobá strategie a výsledky se dostávají dlouhodobě. A nyní dovolte mi Dovolte mi říct několik slov o Litpolu. V roce 2007 velení vojenského oddělení Litvy a Polska vytvořili litevsko-polský a ukrajinský mírový prapor Litpol Ukr BAT. Ale v roce 2009 výsledkem mezivládní spolupráce eh, byla, bylo rozhodnuto o posílení této spolupráce a vytvoření tedy litevsko-polsko-ukrajinské brigády. A v rámci té, vytvoření této brigády Účelem Litpol Ukr je zde navýšit vzájemnou důvěru a spolupráci mezi zeměmi a zlepšit bezpečnostní situaci v regionu. Posílení vojenské spolupráce s cílem zváltí vyspělého operačního výcviku vojsk a zajistit interoperabilitu. Další je také zlepšit eh, operační kapacity ozbrojených sil Ukrajiny a společná příprava štábu výcvik a zlepšení operační kapacity, aby bylo možné provádět eh, přidělené úkoly. Rozdělení nového přístupu poskytování a využití jednotek a zajištění podílu na nadnárodních jednotkách připravenost eh, bojových eh, jednotek a mezinárodní mírové operace a operace v oblasti eh, zvládání krizí. A ve spolupráci tedy Evropské unie, NATO a na základě mandátu Rady bezpečnosti OSN a v případě schválení tedy parlamenty členských států. Jak vidíte na dalším slajdu, dohoda mezi vládami Litvy, Polska a Ukrajiny byla podepsána ve Varšavě 9. září 2009 a technická dohoda byla dohoda 2015, 24. července. Národní příspěvky pro tuto brigádu je vidět zde na tomto slajdu a také rozmístění. A nebudu vás s, v tomto případě dále zdržovat. Rotace, ty, do, ty doby jsou zde, ta období jsou zde uvedena, kdy tedy eh, se střídají velitele brigády, zástupci velitele brigády a náčelníci štábu. během roku 2015 2016 bylo dokončená akvizice ukrajinské složky velení a byly prováděny tedy příslušné úkoly v oblasti velení a 22. ledna 2016 velení brigády dosáhlo původní operační kapacity. 25. ledna se konal zahajovací, zahajovací ceremoniál a poté bylo na čase schválit eh, zásady výcviku a rozpočet brigády na rok 2016. A plán hlavních akcí byl schválen. A během období příprav byly také schváleny záměry, pokud je o účast na nadnárodních vojenských cvičeních. V prosinci 2016, 13. prosince 2016 došlo k národní certifikaci 15. prosince 2016 byl podepsán společný certifikát nabití plné operační kapacity velení brigády. V roce 2017 podle plánu podkračovat výcvik velení brigády a pokračovat ve výcviku přidělených sil a prostředků. Od 8. do 22. července účast na nadnárodním cvičení Rapid Trident 2017 v oblasti Lvova na Ukrajině a od 6. 18. listopadu účast na nadnárodním cvičení Maple Arch 2017 v Polsku, na polském území. Závěrem Ukrajina má značný potenciál pro rozšíření spolupráce s zeměmi V4 a s partnerskými zeměmi ze severní, střední a východní Evropy. A plánování společných vojenských aktivit Vyšegrádské skupiny spolu s Ukrajinou a s našimi partnery z Evropy by se mohlo stát efektivní platformou pro posílení obraného prostředí v Evropě. Děkuji vám za pozornost Pane plukovníku, srdečně vám děkuji a nyní tady dostane slovo pan plukovník Eidius Karvelis, prosím. Dobré odpoledne, paní předsedkyně, dámy a pánové, jsem Egidius Karvelis z Litvy. Moje prezentace bude stručná, protože celou řadu věcí už řekli kolegové přede mnou. Půjde tedy o společný projekt Polska, Litva a, Litvy a Ukrajiny. Eh, jde o to, že tedy doplníme ty eh, názory Polska a Ukrajiny, které už tu dnes zazněly, eh, vedle dalších přispěvatelů. Litva eh, přispívá tím, že dodává personál, jak již bylo řečeno, v tuto chvíli eh, tedy eh, máme celou řadu pozic na rotační bázi a kromě toho přispíváme jedním praporem a jednou další jednotkou a kromě toho jsme tedy uzavřeli projektovou dohodu z litevského pohledu. Považujeme tento projekt za doplnění východního partnerství EU. Je to příležitost, jak prakticky pomoci Ukrajině v jejich snahách ve vojenské oblasti. Ukrajinská účast v tomto projektu posílila její vztahy se Západem a samozřejmě, že to zároveň poskytuje přístup eh, nebo možnost implementace eh, standardů EU a NATO eh, ve eh, ukrajinských vojenských strukturách a také to zlepšuje jazykové dovednosti personálu. Umožňuje to ukrajinskému vojenskému personálu, aby pracoval v multinárodním prostředí. Znamená to, že tedy díky tomu napomáháme tomu, aby Eh, se na Ukrajině vytvořila akce schopná armáda, která tedy bude eh, dobře spolupracovat, posílíme také její schopnost eh, pracovat v mezinárodním prostředí. Jak tedy hodnotíme rozvoj projektu do budoucna? Pokud jde o e, výcvik, tak chceme tedy zlepšit provozní a operační schopnosti. Domníváme se, že bychom tedy měli e, přistoupit ke kombinovanému e, tréninku po tom, co dokončíme a naplníme požadavky ukrajinské strany dokončíme také postupy a zahrneme to tedy do eh, výcviku personálu v souladu eh, s přesnými představami ukrajinské strany. Pokud jde o Eh, činnost této eh, skupiny, tohoto uskupení v rámci mírové situace, tak Ukrajina je ochotná diskutovat o možném použití eh, této brigády v misích a operacích, včetně misí EU a v rámci tedy misí společné bezpečnostní obrané politiky. Chceme tedy zlepšovat stav této brigády. Ukrajina eh, i Litva budou tedy i nadále spolehlivými partnery tohoto projektu. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a rád odpovím na jakékoliv vaše dotazy. Děkuji. Pane plukovníku, já vám velmi děkuji. A nyní musím říci, že tento bod byl v podstatě připraven ze slovenského předsednictví, to znamená, že je na místě, abych eh, jako poslednímu předala slovo panu plukovníkovi Hrechusovi ze Slovenska, aby tedy uzavřel první část dnešních prezentací. Paní předsedkyně, dámy a pánové, dobré odpoledne, dovolte mi, abych nejprve řekl, že je mi velkou ctí, že eh, tu dnes mohu být a hovořit o takto důležitém tématu. Jsem také velmi rád, že kolegové, kteří hovořili přede mnou, kteří vám představili ty dosavadní příspěvky dobře popsaly spolupráci, která probíhá ve východní Evropě a která zahrnuje i Ukrajinu. Dovolte mi, abych to doplnil ze slovenského pohledu. Nejprve bych rád konstatoval, že zapojení Slovenska do bojového uspokojení, bojových uskupení eh, je tedy intenzivní. Slovensko bylo velmi aktivní, účastnilo se do posud tří bojových uskupení. První Eh, bylo v roce 2009. Společně s Českou republikou jsme byli rámcovým národem. Následně v roce 2010 jsme, byli, tedy, eh, jsme převzali tuto funkci eh, společně s Polskem a v posledním případě, to už bylo vícekrát řečeno, to bylo v roce 2016, kdy tedy společně s Ukrajinou a se zeměmi V4 působíme v dalším bojovém uskupení. Vzniklo tedy bojové uskupení Vyšegrádské čtyřky a Ukrajiny. Já si myslím, že tato myšlenka vytvořit takovýto eh, takovou to společnou jednotku je v podstatě už deset let stará. Nicméně definitivní rozhodnutí vytvořit takovéto bojové uspokojení v prvním pololetí do roku 2016 padlo až v roce 2011. Následně tyto čtyři země plus Ukrajina začaly sérii eh, zasedání expertních skupin eh, a díky tomu tedy vznikla tato bojová uskupení. Během příprav došlo k více než 40 různým eh, tréninkovým akcím a nejrůznějším dalším zasedáním ve všech zmiňovaných zemích. E, tedy ta výcviková fáze byla e, rozdělena do 12-měsíční fáze a následně ještě do e, další fáze, která byla pololetní. Následně došlo tedy k závěrečné v certifikaci, to byl závěrečný výcvik, proběhl v Krakově v Polsku. A nyní bych vám rád představil, jak chceme naši spolupráci koncipovat do budoucna. Již jsme začali s tím, že eh, tedy zlepšujeme možnosti budoucího užití tohoto bojového uskupení. Vyšehradské země chtějí vytvořit další společné bojové uskupení v druhém pololetí roku 2019. Tento úmysl již byl od, oznámen na, eh, ve, veřejně, jak již bylo řečeno. Nicméně eh, rád bych zdůraznil to, že země Vyšehradské čtyřky se také domluvily na tom, že se budou snažit vytvořit dva společné projekty. Za prvé výcvik a cvičení a s tím zpětá strategie do budoucna eh, a eh, za druhé tady modulární přístup, který bychom chtěli do budoucna zavést. Za prvé ta výcviková strategie. Chceme a zavázali jsme se, že zorganizujeme společné vojenské cvičení V4 každý rok. To bude příspěvek k Vyšehrádu k naplňování úkolů NATO a EU. E, plánovači V4 již začali s tím, že e, zahájili plánovací cyklus od roku 2016 až do roku 2020. To znamená, že tady budeme mít čtyřletý cyklus plus ještě jeden rok Eh, na eh, další eh, tedy cvičení. A nyní tady ty modulární jednotky. Druhým projektem V4 jsou tedy modulární jednotky V4, na tom také pracujeme. Hlavním argumentem pro to, že tedy chceme vytvořit modulární jednotky V4, je to, že chceme tedy provádět regionální řešení v rámci V4 a tím dostat našim společným výzvám. Závěrem mi dovolte, abych řekl, že cílem by mělo být to, že budeme mít k dispozici eh, jednotky eh, rychlé reakce. To budou ty modulární jednotky, které nám umožní dostat našim závazkům vůči NATO, vůči EU a zároveň by tyto jednotky poskytly příležitost ke společné akci, ke společnému rozmístěvání jednotek eh, při budoucích operacích eh, v rámci eh, řízení krizí v rámci krizového managementu. To je tedy všechno, co jsem vám chtěl říci a já vám děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane. Nejprve tedy dávám slovo místo předsedovi panu Jaromíru Štětinovi za Českou republiku. Slovo paní předsedající. Já jsem velmi rád, že existuje spolupráce mezi jednotkami Ukrajiny a jednotkami zemí Evropské unie. Není pochyb o tom, že toto spojenectví je velice důležité v případě, kdy se Ruská federace dopouští takové brutální agrese a porušení mezinárodního práva vůči Ukrajině. A já mám jenom jednu takovou praktickou otázku, když dovolíte, pánové jak na pana plukovníka, tak na vás, pánové. E, mluvíte o těch společných akcích, společném tréninku, společných e, cvičeních. Odehrávají se také na území Ukrajiny? Děkuji za odpověď. Chtěla bych povzbudit kolegy, aby se také pustili do debaty a zatím poprosím naše panelisty, aby odpověděli na eh, tuto otázku. Eh, bude to takové rychlé kolo. Děkuji. Děkuji za otázku. Nějaká cvičení a konference pořádáme, ale nechceme provokovat. To je za jedna, za, jak si, číslo jedna. A jak víte, Litevsko polsko-ukrajinská brigáda je e, významná pro operace řízení krizí, ale pod záštitou a pod, v rámci mandátu OSN. A tady základ je ten, že pokud naši sousedé by byli stabilnější, byli bychom bezpečnější. A tato cvičení jsou rozdělená na různá území, a to se týká e, Vyšegrádské e, skupiny a v tom případě tedy e, Ukrajina zajišťovala dopravu. Ono je to jak už tady bylo řečeno, ono to narůstá, jak říkali kolegové, my teď se připravujeme, až budou plně akceschopné kapacity na cvičení, která budou zahrnovat i Ukrajinu do určité rozumné míry. Eh, pane plukovníku Rejčiči, chcete něco k tomu dodat? Bez mikrofonu. Omlouvám se. Já jsem špatně poslouchal, neslyšel jsem vaši otázku. Důležitá spolupráce eh, eh, ozbrojených, ozbrojených sil evropských eh, zemí Evropské unie a Ukrajiny a zeptal jsem se, jestli zmíněná cvičení a trénink probíhá také na území Ukrajiny. To byla moje otázka. A panu děkuji za odpověď. Děkuji. I přes situaci v části Ukrajiny. My jsme jaksi plně schopní ve spolupráci s našimi partnery v rámci vojenských cvičení, v rámci přípravy společných bojových uskupení a děláme cvičení v souladu s plány i na území Ukrajiny. Máme výcvikové středisko, jak jsem už vysvětloval, pro rok 2017 máme naplánované cvičení i e, na území e, našem, i na, na území e, našich partnerů a kromě toho my se zapojujeme do celé řady cvičení v rámci našich národních plánů s naší národní armádou a některá cvičení e, slouží k přípravě vojenského personálu k zapojení do akcí NATO taky. Děkuji. Děkuji. Chce pan mm, plukovník Karvelis něco dodat? Ono je někdy těžké mluvit jako třetí. Já vím, říká paní předsedkyně, máte to těžké jakže já teď funguji jako echo. Ano, eh, cvičení probíhají ve všech zemích, mají, jak si postupují podle určitého cyklu, eh, Teď eh, tedy eh, ta cvičení probíhají na všech úrovních a na, na půdě všech zapojených zemí musím říci, že některá ta cvičení eh, jsou realizována a budou realizována i na Ukrajině. Já bych doplnil jenom jednu věc. Nejenom V4, nebo brigáda, protože Slovensko nebylo zapojeno do té druhé brigády, jak jsme říkali, ale i pokračuje spolupráce bilaterální. Slovensko s Ukrajinou, Polsko s Ukrajinou, i tam dochází tedy k bilaterálním e, akcím nebo věcem, které se připravují. Já bych ještě něco doplnil, což jsem si vzpomněl k té bilaterální bázi. Máme dobrou spolupráci s tím praporem, který tady byl zmíněný, um, a, a se zeměmi V4. Děkuji. Chtěla bych vás všechny, vážení panelisté, informovat, že od 20. do 22. února proběhne mise výboru SEDE do Polska, do Štětína. A pak do Varšavy. kde se sejdeme se zástupci Ehm, těch, kteří jaksi posilují naše zapojení do NATO a, a regionálních akcí na posílení východní části Unie a bude taky určitě řeč o té polsko-litevsko-ukrajinské brigádě a to bude příležitost se blíže seznámit se spoluprácí v regionu Eh, mezi jednotlivými státy v celé eh, škále formátů. Ono to taky odráží obavy, které vyvstaly po nárůstu hrozeb, kterým společně čelíme. A pravděpodobně, dá se říci, od roku 2008 lze vlastně hovořit o válce v Gruzii a hlavně po ilegální anexi Krymu, a, tak také o integritě Ukrajiny. A my jsme připraveni a určitě bude velice zajímavé vidět, do jaké šíře budeme schopni vytvořit tu platformu spolupráce s Ukrajinou. Pan eh, Neštětino, místo předseda, dostává ještě slovo, prosím. Za slovo já bych využil té příležitosti, ještě máme chvilku času. Eh, to, vy jste vojáci, pánové, a vy musíte řešit svoje vojenské problémy, ale chtěl bych říci, že toto, co děláte, ta příprava a společná příprava eh, battle jednotek je vysoce politický akt a já jsem vám za to chtěl poděkovat. As there are no other requests, uh, Nejsou žádné další žádosti o slovo. Pánové, chcete, vzhledem k tomu, že naše schůze je přenášena po internetu eh, v rámci eh, jednak zevnitř Evropského parlamentu, ale i zvnějšku, tak nevím, jestli chcete na závěr ještě eh, něco říci. To, aby já myslím, že to stačí. A pane plukovníku, Ehm, chcete něco říci? Mikrofon. Já bych jenom chtěl říci, že děkuji. Řekl o vojácích. And uh, also I, I would like to say that this uh, <clears throat> what concerning Central Europe is the cooperation is very important. Also... Co se týče střední Evropy, spolupráce je velice důležitá. Když mluvím za Slovensko, víte, jak eh, Slovensko má 5 milionů obyvatel, je to malá země a potřebujeme spolupráci se střední Evropou a také ta spolupráce je důležitá protože máme hluboké kořeny se zeměmi jako třeba Česká republika, Polsko, Maďarsko. A v tom taky je jeden určitý potenciál naší spolupráce, eh, která spočívá v našich kořenech a v naší historii. A jsme si vědomi toho, že tato spolupráce ve střední Evropě pomáhá také nám, abychom zase spolupracovali s dalšími zeměmi a společně my ve střední Evropě v rámci té spolupráce naplňujeme nebo cítíme, že můžeme uh, udělat víc pro naši bezpečnost v Evropské unii. Děkuji. A nyní pan plukovník Rebělis. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych stručně říci, že projekt je důležitý také pro Litvu. A chtěl bych říci, že Litva vlastně od začátku prosazovala eh, realizaci tohoto projektu, takže když se na to podíváme, ten projekt je pro nás důležitý po všech stránkách, politicky a také vojensky. Je to velký příklad vojenské spolupráce, která nakonec posiluje regionální spolupráci a bezpečnost a také stabilitu. A samozřejmě stabilitu také v okolí regionu. Litva zůstává spolehlivým přispěvatelem tohoto projektu do budoucnosti. Děkuji. Děkuji. Děkuji pan plukovník Rečič. mám zkušenost eh, s bojem se skutečným nepřítelem a dobře chápeme, nakolik eh, je důležité eh, přispět k bezpečnosti a obraně v Evropě samotné a také pro naši zemi. Účast v bojových uskupeních Evropské unie je tedy realitou v budoucnosti a budeme se účastnit různých operací pod vlajkou NATO a také pod vlajkou OSN. Protože pro naši zemi je velmi důležité, abychom byli bok po boku našich partnerů, abychom hájili naši zemi před různými hrozbami, kterým nyní čelíme. Děkuji. A pan generál Falkovský, děkuji paní předsedkyně, děkuji za pozvání do podvýboru pro bezpečnost a obranu. A čím více hovoříme o těchto otázkách na politické úrovni, tím lépe rozumíme těmto otázkám a Polsko se zaměřuje na regionální bezpečnost a stabilitu. A jak už jsem řekl, pokud budou naši sousedé stabilní, tak budeme bezpečnější a uděláme cokoliv je třeba a budeme se pouštět do veškerých iniciativ, abychom jako na to byli všichni za jednoho, jeden za všechny. A chceme za každou cenu zamezit obtížným situacím. Evropa je inherentně nestabilním kontinentem a chceme zamezit tomu, co se stalo v minulosti. Takže pokud si přeješ mír, musí se připravovat na válku. A mohli bychom to změnit. Pokud chceme mír, musíme se připravovat i na mír. Děkuji mnohokrát, děkuji. A tyto poznámky jsou závěrem tohoto bodu pořadu jednání a chci jménem všech členů našeho podvýboru poděkovat všem váženým řečníkům, panu generálu Falkovskému, polkovníku Rečiči, polkovníku Lečišovi eh, a, a polkovníku Grechusovi a děkujeme jim za zajímavá vystoupení a eh, těšíme se na vaši přítomnost v budoucnosti, kdy nás budete informovat. Pokud jde o spolupráci eh, bojového uskupení eh, ve spolupráci s Ukrajinou a také brigády Litva, Polsko, Ukrajina. A nyní předám, eh, předám předsednictví Jaromíru Štětinovi. Poděkuji vám za dnešní den a připomínám, že zítra máme zasedání výboru sede dopoledne a vřele vás chci pozvat. Děkuji.

Good evening, ladies and gentlemen. We can... Dobrý den, dámy a pánové, můžeme okamžitě eh, eh, vstoupit do jádra věci s bodem 13. Budoucnost bojových uskupení EU. Máme necelou hodinu, možná o něco méně. A chci přivítat vážené hosty, pana Niklase Novákyho z univerzity v Aberdeenu, hostujícího badatele na VUB Brusel a brigádního generála Daniele Gramatika, ředitele operací vojenského štábu EU. Myslím, že můžeme okamžitě zahájit naši výměnu názoru a myslím, Pane generále, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Dobrá, byl jsem požádán, abych hovořil o bojových uskupeních EU po dobu asi 10 no, 15 minut. A ve skutečnosti to téma, pokud si dobře pamatuju, bylo budoucnost eh, bojových uskupení. Eh, působím 30 let eh, v, farmádě armádě a jako vojáci se snažíme nepředpovídat budoucnost, ale chci vám zjet, jaká je budoucnost bojových uskupení a pokusím se poskytnout určitou informaci o tom, co probíhá, pokud jde o současné úvahy o bojových uskupeních. A když hovoříme o budoucnosti, tak se obávám, že mě musíte pozvat ještě jednou v následujících měsících, abyste získali určitou představu. Za prvé, musíme vědět, že koncept bojových uskupení eh, byl vyhlášen plně operabilní v roce 2007 a to bylo ještě vyjasněno revidovanou eh, koncepcí eh, rychlé reakce z roku 2015 na úrovni EU. Takže chci vám říci, že to není zmražený koncept je to živ, živý koncept a my ho přizpůsobujeme, jak je potřeba. A je třeba také říci, že přes eh, vy, živý koncept, který se vyvíjí, bojová uskupení EU nebyla využita pro operace v EU od eh, vlastně zveřejnění tohoto konceptu bojových uskupení EU. A jako následný krok na globální strategii EU, o té jste zřejmě slyšeli, prováděcí plán pro bezpečnost a obranu požaduje, aby ESVČ e, promyslela a zvážila koncept bojových uskupení EU, aby zlepšila nas- rozmístitelnost a nasazení bojových uskupení. A k tomu se ještě vrátím, k tomuto významnému bodu. Musíme také vědět, že studie o tom, jak osvěžit koncept, probíhá, ale z vojenského hlediska vám chci říci, že zřejmě budeme schopni definovat, jak zlepšit koncept, ale je třeba také říci, že podle naší zkušenosti, podle mé zkušenosti jako ředitel operací ve vojenském štábu EU důvod, proč eh, nenasazujeme tak často bojové uskupení, není proto, že bychom eh, eh, vlastně neměli vhodný koncept, ale zejména z důvodu financování a také z nedostatku politické vůle tak učinit. A abych byl upřímný, my moc tomu nepřispíváme jako vojáci. Tedy bojové skupení EU je zřejmě nejvýznamnějším nástrojem rychlé reakce Evropské unie. Jen abych vám poskytl určité informace o tom, co je bojové skupin. Je, je to kapacita, která je plně vycvičena a připravena a podle jednotlivých kritérií našeho konceptu. Je to 1500 um, tedy osob, které mohou být nasazeny podle různých scénářů, které zmíním později, ale ta kapacita může být nasazena během pěti dnů, tedy oznámení nasazení, což je velmi krátká doba pro nasazení. Tyto bojová, tato bojová uskupení tak jak uvedeno v konceptu a dohodnuto rámcovým státem a účastnickými státy jednotlivých bojových uskupení. Je třeba říci, že kvůli malému rozsahu těchto jednotek je evidentní, že jednotka nebude pokaždé odpovídat požadované kapacitě na základě e, situace mise a podobně. Takže podobně jako u dalších operací e, generujeme další kapacity a útvary před e, nasazením jednotky, pokud je to nutné časová linie u rozhodovacího procesu je velmi sevřená, pokud jde o bojové uskupení oproti normál, běžným operacím. Avšak na základě vlastní zkušenosti eh, to není proces plánování, který vlastně souvisí s bojovým skupení, ale jde zejména o, rozhodn- o samotné rozhodnutí. A my už víme, že to, co nejdéle trvá a co také odkládá dobu nasazení jednotky bojového skupení nebo jiného, je rozhodnutí spustit operaci, ale následně určení velitele, určení operačního štábu a podobně. To trvá určitou dobu. Velmi úzce spolupracuji s jednotlivými bojovými uskupeními v členských státech a upřímně za to jsou dobře vycvičené, dobře připravené, dobře vybavené. A pokud máme něco zlepšit eh, při nasazování bojových uskupení, tak to není nutně vlastně něco z, z, z těchto tří oblastí. A možná víte také, a myslím, že to je na následujícím slajdu, asi víte, že ESVČ dostala za úkol, pokud jde o prováděcí plán bezpečnost a obrana, tak my jsme měli předložit návrhy o tom, jak posílit využitelnost a nasazení e, e, jednotek rychlého, rychlé reakce, včetně bojového uspoko- uskupení. Tedy týká se to modulárnosti, ale také větší pružnosti při původním nasazení. A jednotlivá slova jsou velmi důležitá. Tedy hrozí zde nedorozumění u článku 10 prováděcího plánu. Protože v zásadě bychom tomu měli roz, rozumět tak, že máme nalézt lepší využití pro bojová uskupení, což by mělo znamenat opět že to, jak cvičíme bojová uskupení, jak je generujeme a jak plánujeme jejich nasazení, je asi důvodem, proč je nenasazujeme. A já už jsem řekl, že to není ten hlavní důvod. A revize tohoto konceptu již eh, začala, jak už jsem řekl v úvodu, a znamená to vlastně poskytovat eh, moduly a, které se opírají o příslušné kapacity a uspůsobovat kapacity misi a úkolům, které máme řešit. Také jsem uvedl, že kromě zlepšení pružnosti našich bojových uskupení, a upřímně to můžeme vždy zlepšit tuto pružnost, Zřejmě existují i další cesty, které bychom měli sledovat. Za prvé politická vůle kolektivně rozhodnout o nasazení bojového skupení, financování bojového skupení a budu krátce, seznámím krátce s finančními aspekty nasazení bojového skupení a také míra rizika. Míra rizika je otázkou, kterou klademe členským státům před nasazením bojového skupení. Protože, jak víte, první, má být eh, bojové skupení nasazeno jako první vstupující jednotka, tedy cizí jednotka, pokud dojde k rozvíjející se krizi. A v takovémto kontextu je třeba analyzovat příslušné riziko a je třeba rozhodnout na politické úrovni. Ale když hovořím o politické vůli a financování, a těchto aspektech a míře rizika, tak zejména hovoříme o politické hrozbě a to také ve financování. Takže můžeme zmínit financování velmi stručně. To je velmi zajímavá překážka pro nasazení nejen bojových uskupení, ale v zásadě eh, veškerých eh, vojenských operací Evropské unie. A zde dochází k určitému zlepšení. Musíte vědět, že zásada pro financování bojové, bojového uskupení se neliší od jiných operací. Tedy v kostce, pokud mám hovořit o jednom čísle, je třeba vědět, že společné náklady pro nasazení bojového uskupení představují 10 eh, celkového, celkových nákladů nasazení. Tedy pokud eh, určitý stát chce se podílet na nasazení bojového skupiny, musí uhradit 90 nasazení jejich vlastních jednotek. Je lehce pochopitelné, že to příliš nenabádá členské státy, aby se podíleli na bojových uskupeních a na jejich nasazení ale zjistili jsme v prosinci loňského roku prohlášení eh, rady, kdy tyto společné náklady by mohly být navýšeny na nasazení bojového skupení, což je zajímavý návrh rady. Tedy zvláštní výbor Atena eh, pracuje nyní na tom, jak zajistit, aby toto prohlášení rady se mohlo stát rozhodnutím rady v první řadě a také se snaží s podporou členských států, které se podílejí na výboru Atena, zahrnout do nového prohlášení nejen nasazení, ale také opětovné nasazení a také některé další náklady, jako je cvičení v přípravné fázi bojového skupení, a také skladování veškerého vybavení, které musí být tedy připraveno v rámci bojového skupení. Takže abych to zhrnul, to jsou jednotlivé oblasti, kde se můžeme pokoušet o zlepšení. První oblast v konceptu bojového uskupení, bojové uskupení nemá být nasazeno déle než čtyři měsíce. A podle našich zkušeností čtyři měsíce vůbec neodpovídá reálným potřebám, pokud jde o eh, realizaci bezpečného prostředí v zemi, která například překonává krizi. Takže jakmile nasadíme bojové uskupení, tak okamžitě po prvním dni nasazení musíme uvažovat o tom, kdo vlastně eh, bude moci nahradit bojové uskupení. Další operace EU, jiná organizace, je to velmi složité, protože jakmile členský stát eh, zaváže jednotky do bojového uskupení, tak ví, že musí vlastně mm, uvažovat o zajištění rotace a zajištění obnovy těchto jednotek. A vojenský aspekt eh, zlepšení, který můžeme zde zjistit, eh, je například oblast cvičení. A pokud jde rozšíření, tedy období připravenosti, období standby, eh, jakmile byly jednotky vycvičeny a certifikovány, tak jsou po dobu šesti měsíců připraveny zasáhnout. A stále vyšší počet členských států zvažuje, že vlastně veškeré úsilí při výcviku, vybavení a přípravě na dobu šesti měsíců pouze je škoda. A myšlenka je prodloužit to období pohotovosti na jeden rok, aby bylo možné využít veškerý prospěch z toho cviku a z té připravenosti. A konečně samozřejmě Poslední věc, poslední aspekt a velmi důvěřujeme právě tomuto zlepšení. A poslední slova, upřímně za to výzvou, bude chuť členských států zkoumat tyto oblasti, kde se dá věc zlepšit. A opět na základě naší zkušenosti a také na základě prvních eh, Eh, prezentací vojenského štábu vojenskému výboru asi před týdnem, vlastně podobné prezentace, které probíhají zde. Slyšeli jsme od členských států tolik různorodých, odlišných eh, stanovisek. Některé členské státy jsou připraveny eh, celý koncept osvěžit a změnit a jiné členské státy vůbec eh, nemají vůli cokoliv učinit a jsou stále ve vyčkávacím postoji. Takže pružnost, eh, a pružnost znamená, že máme velmi málo omezení, abychom zajistili, že členské státy mohou přispět bojovému skupení. Pokud tam bude příliš mnoho omezení v tom konceptu, tak přijdeme o podporu členských států, minimálně některých z nich. A myslím, že můžeme říci, abych tím skončil, je zřejmě lepší mít eh, koncept, který nebude dokonalý, místo dokonalého konceptu, kde nebude nikdo přispívat svými jednotkami. A jsem připraven eh, následně po vašem vystoupení odpovědět na veškeré otázky. Pan předseda, děkuji, pane generále. Zahájíme rozpravu po vašem vystoupení a po vystoupení pana Nováka. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám také za to, že jste mě pozvali na vaše dnešní zasedání, tak abych mohl pohovořit o budoucnosti evropských bojových uskupení. Velmi se těším na následující diskuzi, o které doufám, že bude velmi otevřená. Já si myslím, že je vhodná doba na to, abychom diskutovali o budoucnosti bojových uspokojení, uskupení. 2017 e, to je rok, kdy si připomínáme výročí vz, e, plné akceschopnosti bojových uskupení. E, v roce 2007 tedy Evropská unie Eh, měla poprvé eh, dvě bojová uspokojení v pohotovosti. Nicméně to eh, nebrání v tom, abychom měli trochu smíšené pocity. Během těch deseti let, kdy ty bojová, ta bojová uskupení byla akceschopná, nebyla použita. Místo toho Evropská unie i nadále dávala přednost Eh, standardním operacím v rámci SBOP, které jsou eh, tedy stanovovány na báz, ad hoc bázi. Eh, výsledkem je to, že v minulých letech rostlo, rostla frustrace v určitých členských státech, pokud jde o bojová uskupení. Je to dáno tím, že bojových uskupeních byla některá neobsazená místa. Zároveň tu byly určité pochopnosti o tom, jestli by nebylo dobré princip bojových uskupení jako takový revidovat. V roce 2016 tak učinila globální strategie. Ta opět volala po opětovné revizi těch bojových uskupení. Jsou to otázky, na které bychom měli odpovědět. Například to, jestli by ty reformy zlepšily použitelnost bojových uskupení. Podle mého názoru je to tak, že návrhy, které jsou v tuto chvíli na stole eh, v prováděcím plánu, by nevedly k tomu, že by se použitelnost bojových uskupení zlepšila, protože jsou primárně technické a hlavní problém bojových uskupení je spíše problém politický. Co tedy v tuto chvíli leží na stole? Jaké návrhy? Globální strategie konstatovala, že Evropané musí zvýšit svoji schopnost rychlé reakce a to především tím, že budou eh, odstraňovat technické, finanční, organizační překážky, které brání bojovým uskupením v eh, plném a účinném fungování. Eh, tento tón závěrů Evropské rady z prosince roku 2013 také hovoří o tom, že by bojová uskupení mělo být snadnější použít. Jde o použitelnost bojových uskupení, která by se měla zvýšit. To zahrnuje to, že by se měl posílit modulární charakter bojových uskupení, měl by se e, zvýšit ten společný rychle použitelný půl a také rozšířit možnost společného e, financování. Pojďme se na tyto návrhy podívat eh, detailněji. Za prvé modularita. Modularita to je možná řešení pro rigidní strukturu bojových uskupení. Eh, koncept bojových uskupení, eh, když byl, zaha- když byl vytvořen, tak se opíral o Artemis, což byla skupina jednotka, kterou Evropská unie použila v Kongu v roce 2003 na pomoci OSN. Tato operace vyžadovala rychlé nasazení eh, dvou a půl tisíce vojáků. To znamená, že když se vytvářel koncept bojového uskupení, počítalo se s tím, že Evropská unie do budoucna bude se podílet na takovýchto nasazeních. Nicméně minulost ukázala, že Evropská unie musí být schopna zasáhnout v, v mnohem širším mm, eh, Eh, širší škále případů. Modularita tedy znamená, že zvýšíme kapacity, mod, že dodáme další moduly, těm bojovým skupinám a, a jsou to ty součásti, které nebyly předmětem její původní struktury. Bojové skupiny by byly takovým uhelným kamenem a k němu by následně mohly být přidávány další moduly v závislosti na tom, jak by ty, ta bojová uskupení měla být používána. Tento modulární e, přístup byl již e, obsažen v konceptu z roku 2014 a také v prováděcím plánu, který následoval. Základní myšlenka zní, že pokud struktura bojových uskupení by byla méně rigidní, tak by bylo možno tato bojová uskupení snáze použít a e, e, zrostla by tedy jejich použitelnost. Zároveň ovšem musíme poznamenat, že to není žádná záruka, že takovéto moduly by se skutečně poskytly, e, protože není eh, záruka toho, že, ty, že ta bojová oskupení by v případě krize byla vůbec použita. Pokud tedy eh, dovedeme modulární přístup do logického závěru, tak by to vedlo k tomu, že by se v podstatě ty, bo, ta bojová uskupení staly standardním násorem, eh, nástrojem v rámci SBOP a byly by také tímto standardním způsobem používány objevil se návrh, který se snaží řešit nedostatek eh, kapacit ve členských státech. Tímto nedostatkem trpí především menší členské státy. Členské státy, které se účastní na bojových uskupení, se eh, snaží tedy eh, bojová uskupení dostatečným způsobem vybavit a v Vybavenost je v tuto chvíli zodpovědností takzvaného rámcového národa, kolem kterého, nebo v rámcové země, kolem které je to bojové uskupení eh, vytvořeno. To znamená, že takovýto návrh by počítal s tím, že by tady byl eh, soubor kapacit sezbíraný ze členských státech, ze členských států a nebylo by to tak, Eh, že by to tedy bylo ponecháno na rámcovém zemi jako takové. Otázka zní, pokud by takovýto půl, takovýto soubor eh, existoval, jestli by použitelnost bojových skupin eh, zrostla. Rád bych připomněl, že pokud by takovýto soubor kapacit vznikl, tak by se tak by tedy bylo potřeba vždy schvalovat kapacity, které se které budou tomuto souboru vyhrazeny. A, já, a pokud by takovéto eh, kapacity měly být zaručeny, tak by to vyžadovalo určité právní a politické kroky. Pokud chceme vytvořit takovýto eh, společný soubor aktiv, tak to automaticky neznamená, že vytvoříme nová aktiva, nové kapacity. Není tu stanoveno, že eh, se vyřeší nedostatek strategických aktiv, kterým trpí některé členské státy. Za třetí, společné financování. Společné financování eh, by mohlo být řešením eh, toho problému s dílením finanční zátěže eh, v evropských bojových uskupení. Jak už eh, vysvětlil pan generál, je to tak, že bojová uskupení jsou financována na základě nákladů, které mm, eh, tedy jsou proporcionální. To znamená, že každý eh, členský stát v podstatě financuje svůj vlastní příspěvek do bojových uskupení. V minulosti tomu bylo tak, že některé členské státy si stěžovaly, když přispívali do bojových uskupení, eh, že je nespravedlivé, že eh, ty členské státy, které přispívají, na sebe berou větší riziko a Eh, ty, ty státy, které tedy ty, ta bojové oskupení nejvíce využívají, by měly také nést největší zátěž. Tento návrh v praxi znamená, že by se rozšířila oblast působnosti současného společného financování a hypotéza, která se zatím skrývá, hovoří o tom, že pokud by se rozšířilo společné financování, tak by to bylo pobídkou pro další použití bojových uskupení. Nicméně nutno říci, že v tuto chvíli neexistuje jednomyslný názor na tuto věc mezi členskými členskými státy. Není tu jednoznačné přesvědčení o tom, že je potřeba rozšiřovat společné financování. V roce 2014 a 2015 byl revidován mechanismus Arena a ten také dospěl k tomuto závěru, že tu není schoda na tom, jestli se má společné eh, financování rozšířit eh, všechny tyto návrhy vytvářejí určité dodatečné pobídky pro eh, použití eh, bojových uskupení, ale nemyslím si, že by to eh, jejich použití významně zvýšilo. Hlavní problém s bojovými uskupeními totiž zůstává. E, myslím tím především to, že hlavní důvod, proč bojová uskupení nebyla použita e, od okamžiku, kdy vznikla, nebyl dán tím, že by tu nebyla zaručena modularita, že by tady nebyl soubor společných aktiv nebo že by tu nebylo dostatečné společné financování. Ten důvod spočíval v tom, že tu nebyla zaručena dostatečná politická vůle mezi členskými státy. Politická vůle e, je v praxi jen těžko definovat realizovatelná, ale vágně eh, jde o určitou vůli, úmysl eh, realizovat určitou politiku, byť by tedy eh, v tuto chvíli nebyla nutně úspěšná nebo automaticky úspěšná nebo populární. V roce 2005, když začala fungovat první, začalo fungovat první bojové uskupení, tak byl, jeho použité, použití bylo odmítnuto právě kvůli nedostatku politické vůle. V roce 2006 OSN požádalo EU, aby e, bojové uskupení bylo použito v Kongu, tak abychom napomohli OSN udržet stabilitu v této zemi během všeobecných voleb. Nicméně bojové uskupení, které bylo v té době v pohotovosti, bylo francouzsko-německé uskupení a Německo bylo velmi zdrženlivé Zdráhalo se tedy zapojit eh, bojové uskupení do této akce v Kongu. Namísto toho se tedy rozhodlo, že Evropská unie tam pošle standardní operaci v rámci eh, SBOP. Další příklad. Středoafrická republika. V roce 2013 tam došlo mm, k velkému násilí a v tomto případě mělo OSN také za to, že by eh, se měly eh, tady použít bojová uskupení. Bojová uskupení, bojové uskupení, které bylo v pohotovosti v druhém pololetí roku 2013, bylo vedeno Spojeným královstvím a z eh, politických, vnitropolitických důvodů ani v tomto případě bojové uskupení nebylo ve Středoafrické republice použito. To znamená, že ta, a zároveň je to tak, že o té myšlence se nikdy ani veřejně nediskutovalo v žádném výboru. E, v prvním pololetí roku 2014 e, byla v pohotovosti jednotka pod vedením Řecka. I Řecko bylo velmi zdrženlivé a zdráhalo se použít bojové uskupení, protože se obávalo, že by to nemohlo být, nemuselo být chápáno jako populární rozhodnutí mezi řeckým obyvatelstvem, které si muselo již eh, utahovat opasky v důsledku eh, hospodářské krize. To znamená, že politická vůle je v tomto ohledu naprosto stěžení. Do budoucna tomu bude tak, že e, pravděpodobně politická vůle použít bojová uskupení nijak zásadně nevzroste. A to má několik důvodů. E, současné politické prostředí, například krize na Ukrajině, e, vedlo k tomu, že mnoho členských států se opět soustředí na obranu svého tradičního území a proto se nedá předpokládat, že by mohli mít zájem na tom, aby řešili eh, krize v nějakých vzdálených místech, vzdálených oblastech. Eh, protože to je ta situace, kdyby se bojová uskupení mohla nejspíše použít. A kromě toho jsou tu velmi silné protievropské nálady v celé EU a to znamená, že členské státy nebudou pravděpodobně ochotny použít bojová uskupení ve vzdálených zemích, pokud pravděpodobně eh, by to vedlo k eh, rozhořčení jejich voličů. Co tedy v takovémto případě můžeme udělat? Jaké máme možnosti? Ty možnosti jsou bohužel omezené, protože v tuto chvíli eh, nemůžeme eh, žádným způsobem zvýšit použitelnost bojových uskupení. Nedá se předpokládat, že by vzrostla politická vůle. V ideálním případě by se měla stát jedna věc, a sice to, že by členské státy začaly společným a jednotým způsobem chápat priority v rámci bezpečnostní a obrané politiky, to by použití bojových uskupení usnadnilo, ale nestane se tak, protože země jako Estonsko, Litva budou mít jiné bezpečnostní priority než takové země jako Řecko, Itálie nebo Španělsko. Nicméně jsou tu určité faktory, které bychom mohli ještě vzít v potaz. O jedné takové věci už hovořil pan generál a je to na snadě. Jde o to, že do atenského rozhodnutí, do rozhodnutí e, mechanismu Atena by mělo být doplněno prohlášení o společném financování. V tuto chvíli je to tak, že toto prohlášení je revidováno, renovováno, každé dva roky je novelizováno. Um, a mohlo by tady dojít k prodlení. To znamená, že na počátku roku 2015 došlo k nešťastné situaci, to prohlášení nebylo platné, nebylo v platnosti a ta, to bojové uskupení, které tehdy bylo v pohotovosti, nemělo garanci, že v případě, že by bylo použito, nasazeno, by to bylo financováno v rámci toho společného financování. Eh, a nyní ještě jedna věc, eh, ta modularita. Pokud ta, eh, to bojové uskupení není použito, ale je v pohotovosti, tak Evropská unie může použít určité moduly v rámci standardních operací SBOP. Za třetí. Můžeme vzít v potaz ještě jednu věc, jednu Eh, další možnost, a sice to, že by eh, těm bojovým uskupením byl dočasně upřen eh, statut akceschopnosti, pokud by tu nebyla dostatečná politická vůle. V roce 2017 eh, to byl případ NATO, tam také došlo ke změně statutu do doby, než byl opětovně revidován. Na závěr mi dovolte, abych řekl, že budoucnost bojových uskupení nevypadá příliš růžově. Návrhy, které se objevily Eh, v rámci tedy prováděcího plánu jsou spíše technické povahy a nedá se předpokládat, že by zvýšily použitelnost, možnost nasazení bojových uskupení, protože hlavním problémem těchto uskupení je nedostatek politické vůle. Můžeme říci, že bojová uskupení mají e, takový strukturální nedostatek, protože mohou fungovat pouze tehdy, pokud tu bude společné chápání e, mezi členskými státy. E, jde o společné chápání bezpečnostních a obraných priorit. A na závěr mi dovolte, abych se s vámi podělil o jeden citát Mezinárodního institutu pro strategické studie. A to, ten citát zní takto. Pomalý pokrok v oblasti navyšování evropských kapacit nepřinese plody, pokud je evropské vlády nebudou chtít použít. Konec citátu. Já si myslím, že to je tedy velmi pravdivé a dneska možná ještě více než před deseti lety, kdy ten citát vznikl. Děkuji. Děkuji, pane Nováky. A já otvírám diskuzi k těmto tématům. Já se ptám paní místo předsedkyně Lezink, jestli chce vystoupit. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji. Ráda bych předeslala, že já a paní Valero bychom pravděpodobně měli dostat zlatou medaili za to, že jsme nejvíce přítomni na zasedáních výboru. A rád bych řekl, že je velmi dobré, že tady diskutujeme o budoucnosti bojových uskupení, o nových možnostech financování a o podobných věcech. Ale nezdá se, že by to někoho moc zajímalo. Chci říct jednu věc, nebo mám jeden komentář. V Německu se v tuto chvíli diskutuje o e, té éře postfaktické. A já bych e, v tuto chvíli chtěla dodat jednu informaci. E, v Kongu Kongo je tedy od Bruselu velmi vzdáleno, dejme tomu, že jsme tady hovořili o akčním rádiu v, rozsahu rozsahu 5000 kilometrů od Bruselu. To znamená, že se ptám, jestli ta otázka není vyřešena už tím, Eh, pokud se na to detailněji podíváme, ale to berte spíše jako vtip. Nyní mám jednu konkrétní otázku. Jde o přání, aby ty, ta bojová uspokojení, eh, uskupení bylo možno rychleji použít, aby to byly jednotky rychlé reakce. V německém parlamentu máme určitou výhradu, pokud jde o nasazení v zahraničí a já si neumím představit, že by tedy bylo, mělo být možné během několika dní získat souhlas parlamentu zorganizovat vůbec takovéto rozhodnutí parlamentu. To znamená, že se vás chci obou zeptat. Možná, že to není stejné ve členských státech, ve všech členských státech, ale v některých členských státech je tomu skutečně tak, že s tím musí udělit svůj souhlas parlament. To znamená, že se vás ptám, jak s tím vlastně nakládáte ve svém plánování, jak si to představujete. jak chcete organizovat eh, ty zásahy, když potřebujete nejprve získat souhlas parlamentu. Pokud jde o spolkovou vládu, tak se chci konkrétně zeptat, jestli již se vedly nějaká jednání o tom, jak by to do budoucna mohlo vypadat, jaká je tedy do budoucna perspektiva takového rozhodování. Děkuji. Děkuji vám, paní Lezing, paní Valero, Floričovas. Děkuji. Budu hovořit švédsky, takže si mm, asi nasaďte sluchátka, prosím. Jako my v Evropském parlamentu, kde rozhodujeme, já teď jsem poslankyní Evropského parlamentu, dříve jsem byla poslankyní švédského parlamentu, my rozhodujeme o užití eh, peněz daňových poplatníků a co se týče těchto bojových uskupení, my víme, že stojí peníze na národní úrovni a mm, později tedy pak nebyly využité a ono to je problém pro lidi jako já žádat od e, zákonodárců, e, aby abychom e, o tomto rozhodovali. My e, samozřejmě souhlasíme s mírotvornými operacemi v různých zemích a jak si kdykoliv je to možné, tak bychom e, řekli ano, ale Evropská unie jako celek nebyla příliš schopná spolupracovat s OSN a te, přitom se do, toho, do těchto bojových uskupení dává tolik peněz, takže ono je moc těžké potom vrátit se mezi občany a tam jim to vysvětlovat, že dáváme peníze do něčeho, co se nepoužívá. A to nás zase přivádí e, k Spojeným e, státům a o politické vůli, jak jste říkal, pane Novaky. Ta prostě chybí, kdyby byla politická vůle, Hmm, tak by to eh, bylo něco jiného. Zatímco když bojové uskupení nepoužijeme, tak eh, pak těžko budeme zdůvodňovat, proč to stojí peníze. Takže se vás chci zeptat, co se musí změnit, jaký nový model bychom měli zavést? Teď hovoříme o jedné zemi, která Eh, bojové uskupení řídí po určitou dobu. Jak změnit třeba tento přístup? Já nevím, pokud bychom měli využít bojová uskupení pro mírové mise, tak by to možná bylo dobré. Ale je potřeba, aby eh, existovala politická vůle, aby se to mohlo stát. Děkuji. Děkuji. Někdo další? Dobrá. Takže tím... Dovolte mi ještě, abych taky položil otázku, ale nechte si sluchátka, budu se ptát česky. Mám tři krátké otázky. ta první se týká NATO. My zde v Evropském parlamentu už dlouho mluvíme o vztahu eh, NATO k možnostem eh, evropských bojových jednotek. Moje otázka je, eh, jsou vaše EU battle groups v nějakém kontaktu s NATO a jak se vlastně k vaší existenci NATO staví? To je moje první otázka. Potom jsem se chtěl zeptat, jak ty stávající groups, jaké zbraně používají. Například, co měli k dispozici e, jednotky, když byli v Kongu. Jakého ranku zbraně. A třetí otázka se týká Ukrajiny. Já si pamatuju, když u nás naposledy byl e, v Evropském parlamentu pan prezident Porošenko, tak pan prezident Porošenko velmi naléhavě prosil, jestli by některé evropské eh, ozbrojené struktury nepomohly uzavřít hranici mezi Ruskem a Ukrajinou. On doslova řekl, kdyby byla tato hranice uzavřena, tak ta válka velmi rychle, velmi rychle skončí. A já se ptám, jestli stávající nebo budoucí battle groups EU eh, e by byly schopny pomoci třeba ukrajinským jednotkám tuto hranici uzavřít. To je zásadní věc, o které všichni, když přijedete na Donbas na Ukrajinu, eh, hovoří. Pomozte nám uzavřít hranici, válka velmi rychle skončí. Děkuji, to jsou moje otázky. Takže, eh, pánové, myslím, že jsme otázky vyčerpali. Jestli byste chtěli odpovědět, v jakém pořadí, prosím, pane generále. Pane Dováky, můžeme začít s panem generálem. Máte slovo. Já budu hovořit francouzsky a začnu nejtěžší otázkou, to je ta poslední. Mohl bych z toho vyklouznout s tím, že je to politické rozhodnutí a jakožto uh, generál, jak si se k tomu nebudu vyjadřovat. Ale já eh, se nebudu vyhýbat této otázce a pokusím se odpovědět technicky. Uzavřít ukrajinskou hranici je naprosto mimo schopnosti bojového uskupení vojensky. To je ta jednoduchá vojenská odpověď. Půjdu ale dál. Pokud bychom měli odpovědět poněkud političtěji, a já to zkusím, nejsem si jist, že je úkolem Evropské unie zaujmout jaksi stanovisko na jedné nebo druhé straně, ale to je osobní názor. Jakmile eh, se pokusíte pomoci Ukrajině, to byl ten příklad, který jste uvedl, tak vlastně pak se tam eh, Evropská unie stane stranou v konfliktu a myslím, že to je potřeba napřed si dobře rozmyslet, ale je to jenom osobní názor. Druhá ta otázka, co se týče vyzbrojení eh, skupiny v Kongu v rámci operace Artemis, na to se na to mohou těžko odpovědět. Mohu říct si jenom tolik, že bojová uskupení jsou všechna více méně podobně vyzbrojená a je to výzbroj, která představuje základní výzbroj eh, pěšího praporu. To znamená prakticky skoro žádné těžké zbraně. Je to jednotka, která buď zajišťuje obnovení míru v těch nejsložitějších případech bezpečnostních, a nebo jak si vstupuje e, do špatně přístupné oblasti jako první v případě velice konkrétních operací, které nejsou nad rámec jeho možností. To znamená žádné těžké zbraně, ale abych to řekl poctivě, řekl bych, že ta uskupení, která máme k dispozici, jsou různého druhu. Jsou, máme některá eh, eh, uskupení, která jsou, mají takovou tu lehkou výzbroj a pak některá mají trošku i jaksi větší eh, kapacity. To je případ třeba toho uskupení, kde rámcovou zemí bylo eh, Polsko nebo obrněná eh, brigáda, která měla poměrně, která má těžší výzbroj. Je to samozřejmě zase potom, eh, to ovlivňuje rychlost rozmístění, ale teoreticky mají splnit těch pět nebo deset dní. A pak je ještě jedno uskupení, to nordické uskupení, které mě napadá, kde ram, eh, rámcovou eh, eh, zemí je, je Švédsko. To je snad nejsilnější a nejvíce vybaveno pro pozemní operace, ale má i letecké a vybavení i helikoptéry. Takže ta bojová uskupení jsou poměrně rozmanitá, ale co se týče a operace Artemis to, bylo pě, to byl prapor pěchoty s lehkou výzbrojí, protože takový byl její úkol. A než mm, předám slovo kolegovi, ještě se vrátím k té otázce, kterou jste položila ohledně těch pěti až deseti dní lhuty pro rozmístění bojového skupení, e, což může být problém pro některé země, které to musí nechat schválit parlamentem. To je velmi dobrá otázka, protože dochází k velkému zmatení mezi těmi pěti až deseti dny. To je pět nebo deset dní na rozmístění bojového uskupení od okamžiku, kdy bylo přijato politické rozhodnutí. To znamená, že celá ta fáze politického rozhodování před rozmístěním eh, eh, bojového uskupení už proběhla v souladu s legislativou všech členských zemí. A teprve poté, co eh, dojde k rozhodnutí rady, aby operace byla podniknuta, tak pak běží ta lhůta. Takže to období toho politického rozhodování se nepočítá do těch pěti až deseti dnů. To je důležité doplnit. Děkuji vám, generále. Pane Nováky, máte slovo. Děkuji za vaše otázky. Nejdříve otázka týkající se eh, načasování, působení bojových uskupení. Řada států musí schvalovat působení armády v bojových uskupeních. A to je nutné předtím, než dojde k nasazení. A sdílím názor generála ty možnosti jsou omezené v tomto směru, ale co je možné udělat, aby se tento proces do, dopředu usnadnil, je navrhnout legislativu a dokumenty, které parlament potřebuje pro nasazení bojových uskupení dopředu. Tedy, aby to bylo připraveno, až nadajde doba, kdy dojde k nasazení. A kromě toho, je těžké říci, co dalšího by mohlo být eh, učiněno. Za druhé, otázka nákladů na národní úrovni. A to jde skutečně k jádru současných problémů s bojovými uskupeními. A je to velmi dobrá otázka. Jeden z největších problémů v současnosti je, že protože nebyly využity. Přestože bylo několik přejitostí je využít a nedávno eh, ve Středoafrické republice a Evropská unie eh, prosazovala tedy standardních operací podle společné obrané a bezpečnostní politiky. Občané si kladou otázku, proč vlastně bojová skupení existují a proč by měla být nadále financována. A já nemám zcela jasnou odpověď na tuto otázku. Bohužel. Také jste se ptali, zda je možné je využít pro jiné účely, jako je peacekeeping. Proč ne? I síly rychlé reakce na to, které jsou podobné a jsou také používány byly, byly použity pro tlumení následku přírodní katastrofy v rámci tedy situace po hurikánu Katrina. A to by vyžadovalo určité legislativní změny, aby to bylo možné. A za třetí, mohou být bojové skupení použita na Ukrajině generál, generál na to velmi dobře odpověděl, ale dovolte mi říci, že kriza na, na Ukrajině je tak citlivá pro členské státy, že se těžko dokážu představit situaci, kde by byly připraveny zvážit nasazení bojového uskupení do Donbasu, když se nedokážu shodnout na nasazení bojového uskupení do země, kde je poměrně nízká intenzita rizika, jako je Středoafrická republika. Děkuji. A e, ještě zbývající otázka. První je ta, která se týká možné souvislosti mezi Evropskou unii a NATO. A zda existuje vazba mezi bojovými uskupeními EU a uskupeními NATO. Neexistuje specifická vazba mezi jednotlivými silami rychlé reakce až na to, že sdílíme stejnou plánovací metodiku, sdílíme stejný způsob eh, přípravy a výcviku našich jednotek. A je to velmi důležité, protože minimálně eh, nepřicházíme s eh, další zátěží pro členské státy, které musí být připraveny na operace NATO a také na operace EU a hovoříme o 22 státech, které jsou členy obou organizací. A pro, kvůli jednotnému souboru sil a prostředků, tak je možno říci, že když eh, cvičíme jednotku pro bojové skupení EU, nebo pro eh, koncept rychlého nasazení NATO, tak eh, vlastně z definice věci je připravujeme také pro operace NATO. Až na to, že nedochází ke sdílení zátěže mezi oběma organizacemi. A běží diskuse v rámci OSN pro využití bojových uskupení pro mírové operace OSN. Ta diskuse probíhá a my už jsme dostali několik eh, zajímavých eh, námětů pro financování bojových uskupení v rámci mandátu OSN, ale eh, problém je ale řízení a velení. A to je otázka, kterou teď zkoumáme. Ale věci se posouvají ku předu velmi pomalu, ale děje se to. A pokud eh, chcete něco říci, prosím, zejména pokud jde o jednotné zdroje a prostředky. Děkuji, pane generále, abych odpověděl eh, na švédské vystoupení. Já jsem navštívil švédské bojové skupení eh, před Eh, třemi roky, byl jsem na návštěvě štábu a mohu říci, že když hovoříme z politické stránky věci, tak Švédsko je, je asi jedním z členských států, který má politickou vůli využít tato bojová uskupení. A pokud je o plítvání penězi, pokud se takové uskupení nevyužívá, musíme zvážit. Hovoříme o jednotném souboru sil a Seversk ke uskupení je vycvičeno také pro národní využití. Tedy mít možnost eh, cvičit a připravovat se v nadnárodním prostředí je přidanou hodnotou a musíme zvážit, že každé bojové uskupení, každé uskupení je také použitelné pro národní využití. Takže je třeba skutečně v tomto duchu cvičit. Děkuji. Gentlemen, used your... E-, prosím, vezměte si sluchátka. Pánové, všem děkuji za velmi zajímavou, velmi zajímavou diskuzi. Děkuji vám za otevřenost, jakou jste diskutovali. Bylo to, myslím, pro všechny, kteří tady jsou, velmi podnětné. Já děkuji všem ostatním pracovníkům sekretariátu za přípravu této části schůze. Děkuji našim e, simultánním tlumočníkům a děkuji vám všem, že jste se zasedání zúčastnili. Tuto eh, session neuzavírám, poněvadž budeme zítra ráno pokračovat a já vás srdečně zvu a tím dnešní zasedání končím. Děkuji.